o vyjednávání, která probíhala v dubnu 2009 po záštitou Mezinárodní námořní organizace o podmínkách vstupu v platnost úmluvy o bezpečné a ekologické recyklaci lodí. Už máme 10 minut spoždění v současné době, takže se budeme snažit dodržet čas. Jako první bude hovořit pan Blokland 5 minut. Děkuji, pane předsedo. V květnu minulý rok eh, už jsme na plenárním zasedání přijali velmi jasné stanovisko týkající se životního prostředí a negativních dopadů v souvisejících s recyklací lodí, zejména třeba v Ázii. Se tento problém vystup, eh, objevuje velmi často. A recyklace lodí neprobíhá ekologicky. Například v Bangladeši Eh, dochází k řadě neekologických postupů. Eh, Evropský soudní, pardon, soudní dvůr v Bangladeši vydal rozsudek v tom smyslu, že všechna tato místa, kde dochází k neekologické recyklaci, musí být uzavřena a také, že žádná loď eh, nesoucí nebezpečné látky nemůže eh, se dostat do přístavu Bangladeše a je potřeba tedy nalézt řešení, které by bylo v souladu s bazilijskou úmluvou. To jsou ta konkrétní opatření, která byla zmíněna v textu, který přijal Evropský parlament v minulém roce. Možná si bangladežský soud tenkrát přečetl náš dokument. zabývat se těmito postupy, které ne, nejsou přijatelné, to je prostě krok správným směrem. Uznal to tedy i tento soud v Bangladeši a jiné orgány v Ázii. Je zřejmé, že státy ale stále ještě nedělají dost. V květnu proběhne světová konference v Hongkongu pod záštitou Mezinárodní námořní organizace a cílem této konference je dosažení nějaké celosvětové dohody o recyklaci lodí. Výbor pro životní prostředí musí zajistit, že jak rada, tak komise vyšlo velmi jasný signál, tak abychom dosáhli co nejlepších výsledků i ve světle toho, co jsme řekli minulý rok. Já bych k tomu teď rád dodal následující věc. Nebezpečné látky na lodích či látky, které jsou považovány za nebezpečné, jsou, eh, spadají pod bazilijskou úmluvu. Pozměňovací návrh číslo jedna skupiny EPP oslabuje důvěru v tento text a já ji nemůžu podpořit například lodi, které se dostávají na pláže, aby byly recyklovány, to je nepřijatelné. Je velmi důležité, aby předtím, než proběhne dlouhý ratifikační proces, jsme se zabývali i otázkou eh, postupného eh, řešení některých těchto problémů, takzvaného phasing outu. Také samozřejmě součástí toho nařízení musí být jasná otázka zodpovědnosti i trestné zodpovědnosti. Já jsem rád, že komise se k tomu znovu vrací a já bych byl rád, kdyby pan komisař Fidel se k tomu mohl vyjádřit. A také zda je komise ochotná ustanovit fond pro recyklaci těchto lodí. To znamená, vracíme se k usnesení, které jsme vydali už minulý rok a teď eh, dodáváme celou řadu dalších návrhů pro řešení tohoto problému. Já doufám, že jak výbory Envy, tak TRAN Eh, že tam samozřejmě byla většina pro eh, tento návrh a já doufám, že se k nám přidá i komise a že už za dva měsíce bude možné otevřít řádná vyjednávání, která se budou věnovat veřejnému zdraví, životnímu prostředí a recyklaci lodí správným způsobem. Takže já bych nyní rád od pana Figela si vyslechl, zda budou postupovat tímto směrem na eh, konferenci v květnu, kterou jsem zmínil, konferenci IMO a zda opravdu bude co nejrychleji implementovaná daná úmluva. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat parlamentu za zájem, který projevil za, za jeho zapojení do recyklace a demontáže lodí. Zejména děkuji panu Bloklandovi. Toto je velmi důležitý výchozí bod pro další postup je potřeba zajistit, aby Evropská unie hrála svoji roli v řešení tohoto mezinárodního problému. Tyto otázky přichází v dobrý čas, eh, například v souvislosti s nedávným rozsudkem Bangladešského soudu. V důsledku tohoto rozsudku všechna místa, kde dochází k recyklaci, budou uzavřena do dvou týdnů, <clears throat> pokud nebyla autorizována ministerstvem životního prostředí. Potom nebezpečné lodi, to znamená lodi, které převážejí nebezpečné látky, se dostanou na černý seznam. A Bangladeš e, se pokusí předložit e, zákon, který bude v souladu s bazilejskou úmluvou a bude se týkat stroskotaných lodí. K vašim otázkám. Za prvé se to týče toho phasing outu, metody demontáže přímo na pláži. Eh, já si uvědomuji, že to představuje vážné riziko pro zdraví lidí, ale i pro životní prostředí. My zvažujeme, že v Evropské unii zakážeme toto takzvané beaching eh, v naší, eh, také samozřejmě v závislosti na analýze dopadů, jaký jakýkoliv takovýto zákaz by se samozřejmě vztahoval pouze na vlajkové lodi Evropské unie. E, ale věříme také, že to by potom bylo snadné třeba obejít. A proto je důležité e, zaměřit se i na stávající technické směrnice, které by měly vést v rámci e, mezinárodní organizace pro, eh, tedy k ekologické recyklaci lodí. Je vůbec pochybné, zda eh, tato metoda tzv. beachingu by někdy byla schopná být v souladu s těmito pravidly. Eh, této metodě se tedy říká také demontáž na plážích. Jde tedy také samozřejmě o to, aby co nejrychleji byla transponována eh, ta úmluva do evropské legislativy. DG Envy už eh, otevřelo několik studií, či zadalo několik studií v tomto smyslu a sice pod záštitou Mezinárodní námořní organizace. Jde o to, aby Evropská unie projevila jakési, jakousi vůcovskou roli a dali jsme jakousi prioritu této otázce, protože to samozřejmě povzbudí ratifikaci i ze strany třetích zemí a díky tomu potom ta úmluva vstoupí v platnost mnohem rychleji. Eh, ve třetí otázce zdůrazňujete význam nepodkopávání stávajícího komunitárního aký. To znamená, musíme dodržovat stávající požadavky, co se týče práv eh, pracovníků a jejich ochrany při eh, převádění či uplatňování úmluvy Mezinárodní námořní organizace. To znamená, je potřeba, abychom harmonizovali tuto úmluvu s naším aký a my zajistíme, že nařízení z roku 2006 nebude podkopáno. Děkuji nyní paní Ayuso, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tato otázka, jak vysvětlil pan Blokland, je velmi relevantní vzhledem k dohodě o recyklování lodí. Ta konference má být v květnu tohoto roku a chci poděkovat panu Bloklandu nejenom za otázky, ale také za prohlášení, které se připravuje v rámci frakce EPP, protože právě my také chceme podpořit ten návrh rezoluce pana Bloklanda. V odstav, on už tady zmínil některé otázky, v tom prohlášení se říká, že některé lodě musí být nahlíženy jako nebezpečné a je potřeba o nich udělat dohodu. My jsme tedy připravili pozměňovací návrh, kdy musí být vzata v úvahu bazilejská dohoda, najít proti ní a je to vlastně budoucí dohoda o ekologické recyklaci lodi, je bazilejská úmluva. mechanismus financování se opírá o vlastně povinné příspěvky do odvětví lodní dopravy. Jsou to tedy povinné příspěvky, zatímco, my o tom tak hovoříme, zatímco i moždy nikdy neřeklo vlastně, jaký systém financování zvolí. A tak se mi zdá, že kromě toho e, Evropská komise nemá jasnou odpověď ani na tuto odpověď. No a k tomu bodu 15. Podporuje se zde komise, aby jednoznačně určila odpovědným stát, jenž má soudní pravomoc nad vlastníky odpadu. Komise musí jasně říci, co je součástí mezinárodní dohody. Je potřeba mít koherentní v tomto smyslu. Máme bazilejskou úmluvu a potom také úmluvu o ekologické recyklaci. My musíme brát v úvahu nejenom bazilejskou úmluvu, ale všechny stávající legislativy. Mnohokrát děkuji. Spontánní řečníky nemáme žádné, pane komisaře, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. A ještě jednou děkuji za tyto připomínky, jak paní Ayuso, tak pana Bloklanda. Jak už jsem říkal, především o odpadu nebo nebezpečném odpadu, tady musíme zajistit, že uplatňování úmluvy bude plně odpovídat nařízení o přepravě odpadu, které jsme přijali relativně nedávno, číslo 1013 roku 2006. Pro to financování zatím ještě nemáme mechanismus. Spustili jsme studii, zadali jsme studii, abychom si připravili potenciální možnosti nebo řešení a brzy zahájíme veřejné konzultace k této věci. Takže vaše připomínky teď i poté budou skutečně vítány. Zvlášť pokud je o vytvoření tohoto fondu pro demontáž. Děkuji. Děkuji. Rozprava je uzavřena, hlasovat se bude zítra. A další bod je zpráva pana Léneho o Bílé knize o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES. A první řečník čtyři minuty je pan Léne. A rád bych připomněl, že máme trošku spoždění, takže prosím, dodržujte čas, budu vděčný já i všichni ostatní.